Začneme s bodem 13 našeho programu, což je eh, situace v sektoru včelařství. včelařství. 38. Ehm, 2010 eh, jsme odsouhlasili interpelaci k situaci v sektoru včelařství. A my máme návrh usnesení, který navazuje na toto interpelaci a to i na základě příspěvku z různých frakcí v červenci komise navyšila roční rozpočet ve prospěch včelařství tak, aby se eh, eh, aby bylo možné řešit problémy a výzvy, který, kterým čelí tento sektor a to, jak se týká i výroby, produkce i marketing, jak se týká cen, tam jsou také problémy a potom jsou tam problémy spojené s eh, čím dál větší umrtností včelstev. A právě proto zde máme usnesení, eh, které eh, adresujeme komisi a s cílem je ochránit tento velice významný sektor evropského zemědělství. Je to eh, strategický sektor. Včelařství je strategické z, do, hm, z ohledu na hm, ekonomiku i s ohledem na životní prostředí a zachování biodiverzity. A teď vlastně i rok biodiverzity. Takže my v tomto návrhu máme několik otázek a požadavků na komisi a z toho stručně bych vám chtěl říci, že Mm, mm, poté, co vyprší národní programy i vzhledem k těm novým výzvám a problémům, kterým čelí sektor, tak je třeba přijmout závazky k, k, i k, směrem k lepšímu, kvalitnějším informacím a statistikám, a které se i týkají především dovozu medu z třetích zemí do Evropy, včetně tedy o nemocí všelstev, to je třeba také zanalizovat a je třeba i um, bojovat proti eh, zvyšující se mortalitě včelstev a to i díky vyššímu výzkumu a vývoji. Také třeba zlepšit osvětu, vzdělávání a především je třeba se zaměřit na protagonisty tohoto sektoru, mm, kteří musí být důležitým prvkem naší eh, společné zemědělské politiky v roce 2013. A nyní především, po té, co jsme dostali ty příspěvky z různých eh, frakcí, tak dám slovo paní Lulingové která požádala jako první toto a požádala i o tu interpelaci, ale předtím ještě, než vám dáme slovo, tak bychom si chtěli vyslechnout eh, komisi, která má určité novinky, tak okamžitě dám slovo komisi a poté začneme diskuzi a dáme slovo paní Lulink jako první. Tak ale nejprve komise. Prosím, kolega Ladomada. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost vám vysvětlit, eh, jak komise eh, přistupuje k tomuto sektoru včelařství a především zdraví včelstev. Především je třeba zdůraznit, že my v komisi jsme vytvořili meziresortní skupinu, která eh, se týká všech dotčených oddělení a je to pod gestí našeho Eh, DG zdraví a spotřebitele a to navazuje i na předchozí usnesení Evropského parlamentu, kdy jste požadovali lepší koordinaci různých eh, rezortů a oddělení v komisi. Problém umrtnosti eh, rojů, je to včelstev, je to velký, vážný problém a zde komise již Eh, požádala eh, Evropskou agentury, agenturu pro bezpečnost potravin, již vlastně před dvěma lety jsme požádali o vědecký, vědecké stanovisko a asi jak všichni zde dobře víte, problém umrtnosti včelstev to je komplexní problém, který má řadu příčin. Není snadné tedy identifikovat přesně, jaká je ta konkrétní příčina a jaké jsou i ty důsledky a jaké budou důsledky. A potom je těžké přijmout ty nejvhodnější opatření. A právě to i e, je tedy e, mm, výstup různých těch výzkumných projektů, které jsme financovali z evropských prostředků a to vlastně i vyplývá z toho stanoviska, které jsme dostali od EFSI, od té změny agentury. A poté, co jsme dostali stanovisko od EFSI, tak komise eh, začala se eh, zaměřovat eh, na to, že by se jmenovala Evropská referenční laboratoř, která by eh, studovala zdraví včelstev. Eh, de facto zde eh, evropské laboratoře, veterinární laboratoře mají velkou pozitivní zkušenost v této oblasti, takže my bychom chtěli využít této zkušenosti, aplikovat toto i na v oblasti na tuto oblast na včelstva a e, nyní probíhá výběr této laboratoře. Tato laboratoře začne fungovat již v první polovině roku 2011 a společně mm, s tou referenční laboratoří hodláme zahájit pilotní projekt týkající se umrtnosti včelstev a mm, je zásadní mít tedy systémy které by byly eh, pokud možno harmonizované a které by eh, garantovaly eh, úzký monitoring tohoto problému, protože jasně ze všech studií vyplývá, že nemáme jasné údaje o této problematice. Proto přijmeme ten pilotní projekt, který komise hodlá zafinancovat a členské státy budou jej aplikovat, provozovat a je třeba tedy zaplnit toto prázdné místo, nedostatek informací. My zde i přijímáme komunitární legislativu v oblasti zdraví šelstev a to je již dost zharmonizované. Máme zde pokryty všechny ty exotické nemoci, máme tam i pokryt ty, eh, ty otázky interních pohybů v častev a eh, i máme tam hm, pokrytou tu otázku eh, monitoringu reziduálních zbytkových látek v medu, což má dopad na zdraví lidí. Je třeba garantovat, že hm, i med, který se dováží ze třetích zemí do Evropské unie, že hm, bude z, z pohledu zdraví stejně bezpečný jako ten, co se vyrábí v EU. I hm, jsme přijali celou řadu aktivit v oblasti pesticidů. Zde komise v souladu se svým prohlášením vydaným na plenárním zasedání parlamentu již zahájila revizi požadavků eh, eh, které se budou vztahovat na pesticidy. Je třeba zdůraznit, že nedávno jsme Eh, zafinancovali tříletý program členských států hm, podpory tomuto sektoru včelařství a to zahrnuje včetně i kontrolní aktivity eh, komunitario a questi programmi roztočů. My jsme tedy již zafinancovali 25% z, těch, z tohoto tříletého programu. Hm, závěrem, pane předsedo, komise hodlá předložit parlamentu a radě sdělení E, týkající se zdraví včelstev do konce tohoto roku, tedy roku 2010. A to tak, abychom mohli e, tento, k tomuto dokumentu získat názor všech dotčených stran a především od evropských institucí samozřejmě, aby se všichni mohli vyjádřit k tomuto významnému problému. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda, děkuji komisi. A nyní e, roz, zahajuji rozpravu paní Luling. Ano, pane předsedo. Nejprve ještě jednou bych chtěla hm, eh, poděkovat výboru Agri a vám osobně za to, že okamžitě jste odsouhlasili moji iniciativu a to eh, hm, předložit interpelaci a eh, přijmout návrh usnesení a vést diskuzi, protože bohužel tento rok jsme nedostali body, abychom mohli vyhotovit zprávu hm abychom se mohli vyjádřit tedy k té zprávě eh, rady o, z 28. května, která se týkala, eh, která se týkala aplikace eh, příslušného předpisu o mm, mm, této komoditě, o této produkci a o včelstvech. A mm, i mm, e, samozřejmě e, čekáme ještě na konci roku, že komise přijme sdělení, které se e, týká budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013. To je to, co očekáváme ještě a já zde děkuji zástupci komise za to, že nám řekl, co již udělali na základě mm, těch našich předchozích požadavků a tak, abychom potom eh, eh, s naším usnesením se nesnažili jít proti zdi. A já chci poděkovat za to všem eh, frakcím, kteří přispěli k sepsání návrhu usnesení, které bude vaším jménem, pane předsedo, předloženo. Myslím si, že je absolutně nezbytné, abychom řekli, co si myslíme o uplatňování opatření v oblasti eh, toho nařízení, které máme již od roku 1997 a abychom eh, jasně řekli, že ty eh, problémy pomocí, jak řekla komise, se lépe využívají v těch 27 členských státech proto, abychom mohli zajistit udržitelnost a vylepšení, zlepšení těchto opatření ty programy podpory jsou užitečné, nezbytné, ale musím říci, že jejich míra využití eh, se hodně liší eh, podle toho, o který rok a který členský stát zrovna jde. Já nedávno jsem navštívila Itálii, kde jsem se eh, zúčastnila vynikajícího eh, samitu o medu v Moltančínu a také i z úst zástupkyně komise jsem se dozvěděla, jak vypadají statistiky ohledně využívání těchto podpor, že se to údajně zlepšuje, ale pouze 5 až 7 států z těch 27 využívá ten rozpočet, čerpá ho stoprocentně. Ale eh, čerpání se zlepšuje. Takže je, je zde eh, vlastně více členských států, které používají eh, méně než třetinu toho rozpočtu a v roce 2007, 2008, 2009 tomu eh, bylo takto a v roce 2009 to bylo tak, že 12 eh, eh, členských států využilo více než 90% a čerpalo a pouze tedy těch 7 členských států čerpalo stoprocentně. Takže samozřejmě ty statistiky na léta 2003 a na to období 2004, 2006, 2008, 2010. Ty statistiky eh, jsou hm, pro některé země, bych řekla, udivující. Já se ptám, do jaké míry tyto statistiky jsou vůbec důvěryhodné, spolehlivé, protože samozřejmě rozpočet, který máme k dispozici, ten je pro všechny členské státy a rozděluje se podle eh, počtu úlů. Například já jsem skonstatovala, že pro Polsko podle těchto statistik. Takže počet vtel, včelařů se snížil o, ze 42 800 na 40 tisíc, ale počet úlů se zvýšil z 940 tisíc na milion 123 000. Samozřejmě to je možné, už to je, ale samozřejmě to nám spíše poukazuje na to, že v některých regionech jsou velké problémy týkající se počtu eh, mm, včelařů a v jejich věku, především těch neprofesionálních eh, amatérů. A proto je třeba dbát eh, na to, aby zde byly programy určené mladým profesionálním včelařům i dalším. A já v tomto smyslu předložím pozměňovací návrh k návrhu usnesení. Teď pokud jde o fitosanitární eh, eh, produkt, eh, produkty. Takže zde chci zdůraznit to, že je třeba především označovat některé ty nebezpečné chemické látky, ty, kde E, e, které by měly být předmětem povolovacích procesů a u kterých by měly existovat programy dohledu e, nad tím, jak působí na včelstva expozice na tyto látky. A je třeba mít porovnatelné údaje, jak jsem řekla. Probíhají v tomto smyslu již projekty, a to především ten pilotní projekt, o kterém právě hovořil zástupce komise. Další bod, který mi hodně leží na srdci, to, je, to jsou nemoci včel, které podle mého soudu je třeba řešit v rámci evropské veterinární politiky. Nyní, příští rok, dostaneme tedy eh, pouze směšnou částku vzhledem k významu eh, eh, včel pro opilování ovocných stromů a obilí a jiných plodin, zeleniny. I ta veterinární politika komise je koncipována jenom pro ty eh, vymítitelné nemoci. Ale já si myslím, že již bychom neměli že eh, bychom eh, eh, měli tedy využít těch pár ubohých milionů, které máme, tak ty bychom měli využít úplně plně, nejenom pro marketing a mm, otázky trhu, ale vůbec na tyto programy a ne na nemoci jako takové, protože řada zemí využívá, čerpá stále příliš velký podíl z těch peněz právě na boj proti především Kleštíkovi. Ale předtím také proti tomu bojovali a nedostávali žádné peníze ze společenství. A teď je to vyjde levněji, takže na to čerpají prostředky z 50% a předtím si to museli platit, alespoň moje země si to platila stoprocentně. Takže zde bych chtěla apelovat na komisi, aby tyto nemoci se řešily v rámci veterinární politiky. Pokud jde o biotechnologie, ty se vyvinuly hrozně rychle v posledních letech a to díky právě tomu eh, eh, eh, spektakulárnímu nárůstu know-how a znalostí v molekulární biologii. Já musím říci, že veřejnost zatím neměla možnost vůbec sledovat eh, tento rychlý vývoj a často se bojí, často se bojí těchto velkých novinek a je to zcela pochopitelné, že se někdo bojí eh, něčeho, co nechápe, ale já si nemyslím, že hm, bychom měli v tom usnesení příliš zdůrazňovat eh, GMO a možná bychom spíše měli říci, že tato bitva, ta se musí odehrávat jinde ve výboru Envy se všemi těmi jejich experty a já si myslím, že tím bychom zde v našem výboru neměli ztrácet příliš času. Možná, že zde existuje vztah mezi úmrtností včel a používáním některých geneticky modifikovaných plodin, ale k dnešnímu datu to zatím není prokázáno a geneticky modifikované eh, plodiny se zatím pěstují v zanedbatelné míře v Evropě. Já si myslím, že ano, skutečně mm, bychom mohli se na tom dohodnout. Máme zde i lhutu pro pozměňovací návrhy a určitě mm, Eh, všechny budou vzaty do úvahy a uvidíme, jak se nám podaří uspokojit kolegy, kteří eh, si ještě budou přát přispět k usnesení, ale hlavní cíl našeho usnesení by měl měla být taková osvěta eh, vůči komisi a radě v tom smyslu, že je třeba mít udržitelná opatření na podporu tohoto sektoru v rámci společné zemědělské politiky i po roce 2013. A já vám předem děkuji za spolupráci a určitě se nám podaří dobrý výsledek, dobré usnesení, které poslouží našim cílům a cílům našich včelařů. Pan předseda, děkuji, děkuji paní Lulink a nyní pokračujeme v rozpravě. Eh, pan Morve. Morve. Morve. Morve. It's your time. Köszönöm szépen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 legendární kvalitní maďarský med je ohrožen. Existují na trhu obrovská množství medu a není to tak jenom v Maďarsku, ale i v dalších zemích Evropské unie. a e, to jsou množství vlastně falšovaného medu a proti tomu je potřeba něco podniknout. Za druhé, vzhledem k nenasytnosti po zisku se eh, pěstují eh, především na polích eh, monokultury a k tomu se používají nejrůznější pesticidy a i ty jsou nesmírně nebezpečné pro roje a včelstva a tak dochází k tomu, že eh, dochází k mísení medu různé kvality, různého původu a různého druhu. Eh, eh, legendárně kvalitní maďarský med se dostal do obrovského tavicího kotlíku mezinárodního, kde se mísí med všeho druhu a nenasytní, kapitalisté tento med eh, nakupují a ředí jej eh, podprůměrným eh, čínským medem. A to se potom dostává maďarskému spotřebiteli na stůl a prezentuje se to jako maďarský med, což ovšem samozřejmě poškozuje Eh, renomé maďarského medu. Ovšem jistě to není problém jenom Maďarska. Eh, je tedy velký problém ředění maďarského medu eh, dováženým podřadným medem tomu je třeba učinit přítrž a nedostane se to ani na eh, etiketu a konzument se tak nedozví eh, nic o původu medu, tak aby se mohl rozhodnout, podle jakých zásad bude eh, nakupovat med. Různá včelařství v různých zemích produkují med různé kvality. A v jiných odvětvích tento problém existuje také že tedy eh, evropská kvalita eh, a její standardy nejsou eh, třetími zeměmi vůbec respektovány. Producenti v třetích zemích tudíž produkují mnohem levněji a potom tento podprůměrný podřadný med zaplavuje evropský trh a i maďarský vnitřní trh. Je tedy velmi důležité, aby když včelaři Eh, aby včelaři mohli prodávat tedy svůj med eh, v místě, lokálně a bylo by dobré jim pomoci vytvořit sítě eh, k odbytu toho jejich medu. Musíme je podpořit, aby mohli ten med svůj dostat na trh a ten přímý prodej eh, by byl velice užitečný, protože tím eh, pádem potom nebudeme eh, podporovat ty nenasytné mezinárodní zprostředkovatele, ale opravdu jen včelaře. A také je zapotřebí se zamyslet nad možností osvětových kampaní o tom, jak zdravý vlastně med je. My Eh, přijdeme s řadou pozměňovacích návrhů. Eh, dokument jde dobrým směrem, ale my přesto přijdeme se změnami. Děkuji. Paní Reimer. Ochrana, eh, ochrana včel je ve zájmu zemědělství. Včely přispívají k biodiverzitě a jsou znakem zdravé přírody. Přírody ubytek včelstev je eh, vlastně způsoben jednak eh, eh, jednak nemocností a také úbytkem včelařů. Musíme tomu věnovat pozornost. Návrh usnesení se zabývá různými aspekty ochrany včel, ale my bychom se měli soustředovat na na závažná téma a to je e, podpora stávajících e, programů pro včely i v letech 2014 až 2020, lepší e, přenos poznatků mezi včelaři a zemědělstvím a vědou. Tady je třeba ještě lecos udělat. Potřebujeme lepší boj s nemocností a a škůdci, nejnebezpečnější z nich je kleštík včelí Potřebujeme eh, kvalitnější jednotné statistiky pro celou Evropskou unii eh, ze všech členských států, abychom mohli lépe pozorovat stav včelstev. My máme více než 6 eh, tisíc, včel, včelařů nebo včelstev v Evropské unii, ale nemáme, nemáme vlastně spolehlivé informace. Musíme udělat také něco pro investice do vzdělávání včelařů a podpořit i mladé včelaře, tak aby pro ně tento obor byl atraktivní. A závěrem jenom ještě malý problém v překladu. Anglický eh, pojem bean mortality, úmrtnost včel, se překládá do Německa jako, eh, do Němčiny jako nesprávným termínem a je potřeba tedy i v Němčině to nazvat správně. Děkuji. Paní Garcia Perez. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že bychom měli být spokojeni s iniciativou, kterou zahájil výbor pro zemědělství. Já jsem si jistá, že odvětví včelařství v Evropě uvítá také tuto iniciativu interpelace, která vyústila v usnesení. Jak jsem říkala, pane předsedo, hovoříme zde o strategickém odvětví. Strategickém, protože zde existuje přímé propojení mezi včelami a udržením biodiverzity. Je to důležité odvětví pro evropské zemědělství. Pokud jde o koncept a o pojmy, které se objevují v usnesení, tak si myslím, že jsou příznivé Myslím si, že to patří k otázkám, které hodně znepokojí toto odvětví. Máme před sebou také hodně výzev v odvětví včelařství. Mám jenom pár věcí, které si myslím, že by mohly být více zdůrazněny. Ale jelikož máme k dispozici lhůtu, během které můžeme předkládat pozměňovací návrhy a můžeme měnit různé články, tak si myslím, že toho využijeme. Chtěla bych zdůraznit, že včelařství závisí na národních programech, které jsou závislé na SZP ta může také kompenzovat stávající problémy. Také bych chtěla říci, že kleštík je stále důležitým, možná tím nejdůležitějším problémem v evropském včelařství. Také bychom měli zvláště zdůrazit nezbytnost kontrolovat nejenom kvalitu obchodní, ale i zdravotní kvalitu medu, který vstupuje do Evropské unie. Takže všechny tyto otázky by se měly objevit v textu usnesení. Chtěla bych také poděkovat komisi, která nám poskytla k danému tématu vysvětlení. V tomto usnesení se také objevuje otázka toho, že bychom toto téma měli, včelařství měli zařadit do veterinární evropské politiky. Já vím, že to je již dlouho požadováno ze strany tohoto odvětví, ale v současné době vím o tom, že několik organizací pracuje pro toto odvětví, pro včelařství a že si nemyslí, že by bylo užitečné včelařství zapojit eh, nebo zahrnout do evropské veterinární politiky. Eh, nevím, jestli by komise věděla něco více k tomuto tématu, jestli by mohla poskytnout nějaké dodatečné vysvětlení. Děkuji, paní Nikulescu, prosím. Já myslím, že je to docela dobré, zabývá se to všemi hlavními problémy včelařství. Já mám řadu návrhů, se kterými chci přijít. Je potřeba také poukázat na význam národních programů, které budou uh, ukončeny k roku 2012. A měli bychom se k těm uh, programům v budoucnu uh, stavět mnohem rozhodněji. Za druhé také zmínit znečištění, které uh, ovlivňuje negativně včelařství v Evropě Souhlasím s těmi kolegy, kteří chtějí podpořit eh, místní odbyt medu. Eh, existuje přímé spojení mezi spotřebiteli a včelaři a i to by dokázalo včelaře v řadě států podpořit. Dále. Stavím se proti iniciativě zavést zdravotní inspektory pro včelařství. My máme v Evropské unii už dost institucí, nepotřebujeme zvláštní inspektory jen pro včelaře. Domnívám se také, že je třeba se zaměřit na mladé lidi, kteří by měli zájem se stát včelaři. Děkuji. Grazie. Děkuji. Paní McGuinness. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i paní Luling za její neutuchající zájem o tuto oblast. Máme dobré zprávy eh, od výboru rozpočtu, který podpořil váš návrh na zvýšené financování pro příští rok. Několik poznámek týkajících se usnesení. Jsou tady dvě propojené, ale přesto konkrétní oblasti, na které třeba se podívat. Jednak profesionální včelství, ale také biodiverzitu, kde potřebujeme, aby se také zapojili farmáři. Odstavec 12 je zde zvláště důležitý, protože se tam hovoří o převodu znalostí a výzkumu pro ty, kteří se zabývají eh, kontrolou krajiny eh, a habitátu eh, stanovišť, eh, budou podporovat umístěvání včel do volné přírody. Není to totiž tak jednoduché, jak by se mohlo stá, zdát a i v budoucí SZP a její reformě se musíme na tuto otázku podívat. Musíme podpořit farmáře v osazování určitých oblastí a než si sem třeba já eh, osázela dva hektary teď minulou eh, sezonu, měla jsem i pěkné fot- fotografie, ale není to nic eh, lehkého, vyžaduje to mnoho práce, času, podpory, peněz. Co se týče mladých lidí, a toto chci podpořit, protože si myslím, že se nám nedaří podpořit mladé lidi, kteří by se chtěli stát včelaři a to chce trpělivost a znalosti a vytrvalost. Takže rozhodně podporuji tuto iniciativu. A ještě poznámka k biotechnologiím. Já vím z číselných údajů komise, že Amerika, Brazílie, Argentina eh, intenzivně využívají biotechnologie. Máme-li věřit, že existuje spojení mezi úhynem eh, eh, kolonií včel, včelstev a biotechnologiemi, ale ono to tak není a Evropa by měla eh, být plná včel, protože my eh, přece pěstujeme tak málo biotechnologických plodin. Takže eh, nevím, jestli by se to mělo dát do toho usnesení, které je mnohem ve svém rozsahu širší. Podporuji paní Luling, děkuji. Děkuji paní McGuinness. A nyní má slovo pan Eckhout. Pane předsedo, děkuji vám za vaše usnesení i paní Luling za její iniciativu. Každý asi ví a bude souhlasit s tím, jak je včelařství důležité pro zemědělství jako takové, ale to nejdůležitější na tomto usnesení, já jsem velice rád, že komise slíbila i sdělení do konce letošního roku, ale co v tom sdělení bude. To tady běží. Důležité je, abychom se eh, zaměřili na ty nejrůznější eh, faktory. Je to víceúrovňový program, eh, problém, proto se musíme podívat na všechny jeho roviny a v usnesení by se o těchto faktorech mělo říci. Nevím, proč jsou kolegové někteří proti vůbec zmínce o biotechnologii, protože řada vědců poukazuje na možné propojení biotechnologií s tím problémem. Potřebujeme tedy další výzkum, zvláště nezávislý výzkum a potřebujeme dostupnost eh, údajů. Existuje řada eh, experimentů v praxi, jenom o nich nevíme. To je velice zásadní aspekt. My proto musíme eh, žádat od komise, aby do svého sdělení eh, dala údaje o pesticidech, eh, GMO, škůdcích a tak dále, aby se tam tyto přesné číselné údaje dostaly a aby také zpřístupnila veřejnosti tato důležitá data, tyto důležité údaje. O to by to usnesení mělo, mělo usilovat a toho se musíme držet, je třeba zajistit, aby se výzkum těmto datům věnoval, abychom ve finále věděli, které faktory sehrávají hlavní úlohu. A paní Guinness, ano, v Evropě máme včely, v Americe také mají včely, ale eh, v Americe mají eh, problémy s včelami ještě větší a využí, využívají geneticky modifikované plodiny ještě více. Možná je to propojeno. Je potřeba to zjistit a o to právě v tom usnesení běží. Proto chci, aby parlament e, toto e, sdělení, toto usnesení podpořil. Děkuji. Výborně a nyní má slovo pan Glatterfeld. Engem nagyon sok minden köt a méhészethez, többek között e, az, hogy az a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 Dobře, uzavřeme eh, tuto diskuzi s Michelem Dantenem. Velice stručně. Pokud jde o včely, dnes eh, role eh, v tom řetězci biodiverzity, ta role pro zlepšení zemědělské produkce, ta je evidentní, ale na druhé straně, a to jsme i viděli v diskuzi, příčiny umrtnosti to je předmětem velice vášnivých diskuzí. Někteří tvrdí, že jsou ty příčiny takové, jiní jiné a všichni Mm, eh, jsou eh, tou otázkou velice vášnivě unášeni a eh, já si myslím, že my v Evropě ještě máme před sebou hodně práce, abychom vůbec konsolidovali náš výzkum, abychom si mm, jasně definovali příčiny umrtnosti a je třeba opustit ty vášnivé diskuze a začít se tomu věnovat vážně a mm, protože my ty včely nepotřebujeme jenom pro ten plezír, abychom mohli jíst dobrý med, ale vůbec pro fungování biodiverzity. Děkuji, Michely. A závěrem dáme slovo panu doktorovi Ladomádovi z komise, který případně zareaguje na dotazy kolegů. Děkuji, pane předsedo. Ano, samozřejmě. Mně se zdá, že dnes Určitě zde eh, výbor nastínil celou řadu velice významných témat. Já osobně eh, zde eh, z toho vidím některé přesné otázky, na které lze odpovědět. Především pokud jde o ten stávající legislativní rámec upravující nemoci včel. Ta situace je následující. Máme čtyři nemoci, které jsou významné pro evropskou úroveň, mm, to je ten eh, evropský, eh, americký mor, potom Small Life Beetle a mm, Laps. To jsou čtyři tedy mm, typy chorob, eh, které existují i v těch našich normách, které je upravují a jsou to i normy, které upravují dovozy Eh, a především nám leží na srdci dovoz dvou parazitů Tropilelaps a Small Life Beetle, Small Eyed Beetle, a to jsou e, tedy ty, které mohou mít velké dopady, ale není možné garantovat absolutní bezpečnost hranic EU vůči těmto parazitům, protože ty mohou se dostat do Evropské unie prostřednictvím e, tedy e, rostlinných i nerostlinných a nutně tedy se dostávají do, na území EU, takže vždycky je zde toto riziko a nikdy nemůže být zredukováno na nulu. Dále komunitární rámec neukládá konkrétní normy týkající se kleštíka včelího, protože to je parazit, který je rozšířený ve všech zemích EU nyní a mm, uložit tedy normy v EU by znamenalo pouze to, že bychom vytvořili si, založili si na další problémy, které by pak museli řešit naši včelaři. A jak řekli i někteří členové tohoto výboru, Eh, komise spolufinancuje národní programy určené boji proti kleštíkovi. A mm, z tohoto pohledu tedy eh, nelze říci, že bychom byli nečinní. A co do budoucna? Máme, nebo komise nyní eh, pracuje na návrhu nového, na nového předpisu o zdraví zvířat a to bude zahrnovat všechny druhy a včetně včel, což znamená, že komise eh, eh, EU eh, se začne tedy zabývat zdravím, včetně tedy včel, zdravím všech živočichů, včetně včel. A já si myslím, že zde my mm, Mm, jsme chtěli při, přijmout komplexní přístup a mm, k tomu mm, jsme dostali vlastně i e, souhlas Evropského parlamentu, který se ve své době vyjádřil ke sdělení Evropské komise týkající se zdraví živočišných druhů. A teď, pokud jde o to sdělení, které teď připravuje komise a je to sdělení, které bude pravděpodobně přijato do konce tohoto roku, a je to sdělení věnované především sanitárním problémům Čelstev. A v souvislosti s GMO vy víte, že zde stávající předpisy umožňují povolování GMO pouze na základě předchozího vyhodnocení rizik mm, té příslušné agentury pro zdraví potravin, kde se e, potom v tom stanovisku hodnotí i možné dopady, negativní dopady e, geneticky modifikovaných organismů na včely. A mm, zde jak jeden z vás zdůraznil, v podstatě zatím nemáme vědecké důkazy o tom, že geneticky modifikované organismy Eh, přináší eh, další problémy navíc týkající se zdraví včel eh, a že jsou tedy horší než ty negeneticky modifikované organismy v tomto. Děkuji, pane předsedo, pan předseda, děkuji vám a děkuji všem kolegům. Připomínám, že termín pro předkládání návrhu je 6. říjen a ve výboru odsouhlasíme eh, tento návrh 26. a 27. 10. Paní Rulingová ještě chtěla slovo, prosím. Ano, velice stručně, pane předsedo, chtěla bych poděkovat kolegům za připomínky a příspěvky, které jsou velice pozitivní. Ještě bych řekla na eh, adresu maďarského delegáta. Eh, my již 10-15 let, bych řekla, se zabýváme otázkou označování. A myslím si, že e, bychom měli více e, trvat na tomto v našem usnesení, právě na tomto problému e, označování bychom měli trvat. Vy víte, podle statistik ceny, dovozní ceny na dovozu jsou od 0,24 euro za kilo třeba to je, není možné za tak nízkou cenu vyrobit dobrý, eh, dobrý eh, med, tedy je to od 0,24 až po 4,5 euro, tak to také je dost málo. Já předložím pozměňovací návrhy, kde budu právě zdůrazňovat tu problematiku označování. Také bych chtěla říci, že ty programy nám umožňují hodně věcí. Chci také připomenout, že již před několika lety před mnoha lety jsme požádali komisi, aby zajistila spolu, spolufinancování na 75%, aby ze 75% se eh, financovala opatření eh, v rámci nařízení a ona s tím nikdy nesouhlasila, protože v některých regionech se plně nečerpají tyto prostředky, které jsou zde k dispozici, ale to Eh, je často z důvodu, že ty regiony či státy nemají dostatečné eh, finance, aby to mohly spolufinancovat. A je třeba, aby to komise pochopila. Je třeba nalézt jenom pár milionů na to, abychom mohli zajistit vůbec reprodukci eh, našeho obilí, ovoce, zeleniny. A my zde, pan Baroso, hm, ten našel dokonce miliardu jednou, ji někde vytáhl, miliardu aby mohl koordinovat lépe rozvojovou pomoc. A my tady nejsme schopni, schopni sehnat někde těch pár milionů, které požadujeme na to, abychom mohli lépe toto zabezpečit, zabezpečit tyto programy. Tudíž v tomto smyslu se pokusíme také obohatit usnesení a za to předem děkuji všem kolegům. Děkuji výborně, děkuji paní Rulinková, děkujeme i eh, komisi a všem kolegům. A s tímto můžeme přejít k dalšímu bodu programu, což je Zelená kniha Evropské komise o eh, ochraně lesů. A takže hm, jde o to, při, hm, téma je, pod téma je připravit eh, lesy na změny klimatu. Víte, že to je téma, které má eh, v gesci výbor Envy a my jsme eh, byli vyzváni, abychom předložili stanovisko. Máme zde kolegu Nikulesku, který se zabývá tímto stanoviskem. Víte, že náš výbor již o tom diskutoval a že to je kontroverzní téma mezi námi a výborem Envy a e, výsledek je e, takový, že e, naše, náš výbor tedy předloží stanovisko, je to významné téma a to, jak přispívají lesy k životnímu prostředí a k blahobytu lidí. A já okamžitě dám slovo kolegovi Nikuleskovi, který nám nastíní, o čem bude stanovisko. Děkuji. To je velice e, široké téma, určitě se nebudu moci dotknout všeho. Zelená kniha definuje evropskou politiku v oblasti lesů a hovoří i o výzvách, kterým lesnictví čelí v rámci změn klimatu a je tady i řada otázek pro státní úřady. Lesy plní socioekonomické a environmentální úlohy a změna klimatu může lesy závažně poškodit. Může poškodit stromy a i změnit eh, druhy života v lese. Dochází eh, k požárům, eh, bouřím, a potřebujeme také odpovědět na otázky, jakou úlohu lesy sehrávají v utváření klimatu a co vlastně, jakou úlohu lesy sehrávají a jak se lesnictví vyrovnává s těmi výzvami. Některé lesy velice citlivě reagují na změny a je potřeba, aby se členské státy zabývali tím, co mohou udělat. E, národní politiky a politiky, politiky EU ještě nepřispívají dostatečně k ochraně lesů. Jaké kroky je tedy třeba učinit, abychom zachovali genetické dědictví lesů? A jak také zlepšit informace e, o stavu lesnických zdrojů? Debata by teda mohla probíhat podle dvou hlavních os. Za prvé, ochrana lesa před ekonomickou eh, exploatací ehm, produktů lesa. Tady je třeba asi hovořit o správném řízení eh, zdrojů lesnických. Lesy totiž přispívají eh, nejenom zemědělství, mají i sociální a ekonomický význam a obecně zvyšují kvalitu života sehrávají eh, také důležitou úlohu ekonomického zdroje pro společnost, eh, protože jsou také pramenem turistiky. A ta sehrává důležitou úlohu v rozvoji venkovských oblastí. Podílí se na tvorbě pracovních míst přispívá také ke splnění cílů 2020 eh, v oblasti obnovitelných zdrojů. Eh, lesy jsou důležitým veřejným statkem. My vedeme debatu o těchto otázkách v souvislosti s budoucností SZP a Evropská unie, myslím, musí pomáhat eh, majitelům lesů, musíme jim nahradit ekonomické ztráty, a pomoci jim chránit eh, genetickou rozmanitost lesa. Druhá část debaty se bude zabývat zásahy EU do oboru lesnictví. Jestli máme zachovat lesnictví v kompetencích členských států, anebo jestli by určité kompetence měla získat Unie jako taková. Co se týče kompetencí podle Lisabonské smlouvy a zásady subsidiarity, nemyslím, že bychom měli rozšiřovat kompetence Unie do oblasti eh, lesnictví. Evropská unie má dostatek politických nástrojů k zajištění ochrany lesa, ku příkladu Natura 2000. A všechny tyto nástroje fungují tak, že mohou zajistit i ekonomické příspěvky. Parlament se několikrát vyslovil Eh, co se týče zavádění skutečné lesnické politiky, aby se zajistilo dobré řízení a management lesa, tak aby se zvyšovala jeho hodnota. Myslím, že tato politika by měla vznikat kolem dosahování cíle udržitelného rozvoje eh, eh, lesa a zvyšování kvality života evropských občanů. Měla by také chránit všechny ty prospěšné faktory, kterými les přespívá k naší kvalitě života. Takže budeme mluvit o produkci i o ochraně, ale potřebujeme jak rovnováhu, tak synergii. Musíme umět efektivněji využívat finančních prostředků ve prospěch lesu v Evropě se e, lesy podporují zvláště v rámci druhého pilíře. To je potřeba zachovat, je potřeba dostatek finančních prostředků pro podporu jak venkovských, tak městských e, programů a zaměřit se na perspektivu po roce 2013, jak se bude evropská politika promítat do lesnictví existují eh, nejrůznější typy lesů. Ku příkladu na severu Evropy lesy mírného pásma, které ku příkladu často trpí chorobami. Schopnost druhů eh, přizpůsobit se změněným podmínkám eh, je v lesích mírného pásma vyšší, zatímco v pásmu Středomoří je les méně přizpůsobivý a je tady nebezpečí lesních požárů. A potom jsou tady zase jiné lesy na jihu Evropy, kde eh, produkce dřeva klesá, proto potřebujeme strategie pro přizpůsobení se všem těmto měnícím se podmínkám ve všech úrovních a na všech místech Evropy. Co se týče statistiky, i tu musíme zlepšit. Potřebujeme mít jednotné statistické údaje a zjišťovat zásadní informace o lesích, jak je chránit, musíme stanovit nová kritéria a ukazatele, co se týče služeb, eh, vlastnictví a jeho podpory a také se zabývat různými kvantitativními údaji ve prospěch eh, udržitelného rozvoje. Měli bychom poblahopřát úspěchu eh, programů vlastnictví, které se realizují na úrovni členských států a měli bychom vyzvat k tomu, aby se v těchto programech pokračovalo, aby byly dále financovány. Výborně, děkuji, pane Nikulesko. A nyní hned zahájíme rozpravu, již máme několik zapsaných řečníků, a, e, ale také dáme ještě slovo komisi panu Šultovi. A e, paní Ek jako první. bohužel bez mikrofonu. Já děkuji zpravodaji za eh, pěkné zahájení diskuse. Otázka lesnictví je velmi důležitá jako otázka evropská, protože lesy pokrývají 42 plochy Evropy a i přesto se o lesích málo mluví. Měli bychom být hrdí, že si alespoň OSN uvědomuje nutnost pokračujícího trendu velké výměry lesů. Je to důležité z hlediska biodiverzity, ekonomiky, sociálních otázek, ale také z hlediska klimatu. Já nejsem stínovou zpravodajkou pouze zde za skupinu ALDE, jsem také zpravodajkou ve výboru eh, pro průmysl. Pro tuto zprávu chci ještě doplnit a zdůraznit, že toto odvětví má obrat více než 380 miliard euro, což je asi 9 celkového HDP v Evropě a 350 tisíc podniků zpracuje vlastnictví asi 8,6 eh, celkového ehm, počtu lidí zaměstnaných v průmyslu. Takže lesy sehrávají důležitou eh, úlohu i v tomto oboru. Udržitelné řízení lesa je nezbytné pro zachování eh, zdravých odolných lesů a je to také dobrý způsob, jak eh, zachovat toto úložiště CO2 z atmosféry. Nejlepší metoda, kterou doposud máme ke snižování emisí CO2, je vlastně Eh, nařezat dříví a eh, z toho dříví vyrábět domy a ty by měly sloužit 200 let. Je to metoda stará, ale osvědčená. Existuje určité nebezpečí, že udržitelné lesnictví bude stále spochybňováno a nebude dost podporováno, takže eh, výrobky ze dřeva nebudou dost konkurenceschopné a je tady nebezpečí, že eh, dřevo nebude využíváno eh, udržitelně, že se bude používat eh, do. Já se omlouvám, říká řečnice, že nebude používáno na výrobu ekologických výrobků, takže místo toho aby se používalo dřevo, budou se používat plasty, beton eh, a sklo, což je z ekologického hlediska škodlivé. Tato debata by se také měla točit kolem otázek vlastnictví. I to je třeba na evropské úrovni zvážit. Text předložený komisí je v zásadě dobrý, chválím záměry v textu obsažené. Iniciativy pro podporu lesnictví by měly eh, umět eh, snižovat změny klimatu, ne je zachovávat. K těm změnám dochází, když se podíváme, jak se některé živočišné druhy, jako třeba hmyz, stěhují na sever, jako ku příkladu brouci, což je třeba obrovský, eh, obrovský problém v Kanadě a teď se stěhují do Evropy a dál na sever. Eh, evropská koordinace bude mít přidanou hodnotu, co se týče adaptačních cílů, cílů zmírňování, cílů na obnovu energie, osvědčených postupů a, eh, a také udržitelné řízení lesů a je také třeba, a já jsem ráda, že o tom také eh, zpravodaj hovořil, o stanovování norem a definování osvědčených postupů. O tom je potřeba mluvit nejenom v rámci Evropy, ale i v rámci OSN. To se neříká dost často, ale pamatujme také na to, že jde o téma, kde je výrazná subsidiarita a proto Máme sice na jedné straně evropské pokyny, ale přesto musíme respektovat eh, princip subsidiarity v této otázce. Lesy jsou také důležité pro regionální rozvoj a proto je třeba hovořit o lesích i v souvislosti s vyjednáváními o reformě SZP. Myslím, že je potřeba zlepšit koordinaci a informovanost v rámci Evropské unie a mezi EU a členskými státy a mohli bychom pomocí tohoto mnohého dosáhnout. A konečně souhlasím se spravodajem, že se velmi liší podmínky lesa mezi severem a jihem, východem a západem, co se týče řízení, zprávy, vlastnictví, tradice, historie, a i biodiverzity. My musíme v Evropské unii nastavit formát, kde eh, budou všechny tyto rozdíly existovat vedle sebe, protože z historického hlediska, když se podíváme na právní úpravu lesnictví, když eh, začne stát zasahovat do zprávy lesů, tak dochází ke ztrátám, eh, eh, k úbytku podnikatelů a úbytku biodiverzity. Děkuji. Děkuji paní Ek a budeme pokračovat a eh, má slovo mm, paní Patra Neves. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já jsem velmi spokojena z toho důvodu, že hovoříme o daném bodu, protože obecně je to velmi důležité téma pro životní prostředí. Ale je to důležité také kvůli tomu, jakým způsobem je to provázáno s oblastí zemědělství. Pokud jde o představení tématu s pravodajem, tak jsem spokojená, protože hovořil velmi důrazně o o tom, že parlament by měl hovořit o více tématech. Například se zde hovořilo o tom, že je to téma, které zahrnuje mnoho aspektů. My v tomto případě potřebujeme politiku pro toto odvětví, pro lesnictví, který by byl globálně zaměřený. Protože pokud nebudeme postupovat takto, nedosáhneme výsledků, které by byly účinné. Říkali jsme již dříve, jednalo, jedná se o téma, které je multifunkční. Členské státy mají mnohé kompetence, mezi ně patří také spolupráce, koordinace, o tom musíme hovořit. Myslím si, že dnes diskutujeme o tématu, které znamená velkou výzvu což je spolupráce mezi členskými státy a Evropskou unii. Pokud budou všichni spolupracovat, tak dosáhneme pozitivních výsledků v této činnosti a zároveň dosáhneme snížení nákladů. To znamená, podnikneme určitou akci, ale budeme účinnější a naše náklady se sníží. Aby tomu tak bylo, tak si myslím, že bychom měli stanovit dvě eh, hlavní směry pro naši činnost. Ten první se bude týkat akcí činností, které budou mít přípravný ráz, budou připravovat lesy na klimatické změny a také zde bylo řečeno, že by lesy měly být přizpůsobovány. My v tomto případě musíme čelit obrovské výzvě, protože víme, že les sám o sobě je sám o sobě velkou výzvou protože lesy jsou různé, liší se eh, jeden les od druhého v různých částech Evropy. A dále před námi stojí výzva, která spočívá v ochraně lesů. Takže nesmíme lesy jenom přizpůsobovat, ale to, co máme, musíme i chránit. Takže musíme chránit naše lesy, ale zároveň musíme vyvíjet činnosti, pomocí kterých budeme lesy připravovat na klimatické změny. Já zvláště kladu důraz na tuto kapitolu o ochraně, protože zatím na ní zvláštní důraz kladen nebyl. Je jasné, že to je jeden z bodů, který mě v současné době nejvíce znepokojuje. Zvláště, když se podíváme na čísla, na údaje, která existují například o lesích v Portugalsku. V letošním roce během lesních požárů, které byly v létě, v Portugalsku bylo spáleno 70 eh, spálených lesů v Evropě. Takže proto je to pro mě problém, protože lesy představují 3 HDP eh, a zaměstnávají více než 200 tisíc osob. Proto bych ráda vyzvala, abychom kladli velký důraz zvláště na lesní požáry a abychom předcházeli lesním požárům v Evropské unii, protože si nemyslím, že by mělo velký smysl vyvíjet zde nějaké činnosti a vytvářet programy do budoucna, jako například příprava na klimatické změny, pokud zároveň nebudeme chránit to, co již máme. Musíme to chránit nejenom kvůli tomu, jakou hodnotu vlastně má, ale kvůli tomu, že pokud schoří, tak se schorší všechny problémy, které jsou spojeny s klimatickými změnami. Děkuji. Köszönöm szépen. Az előadó nagyon kiválóan mutatott arra rá, hogy a... Podle mého názoru zpravodaj skvěle poukázal na to, že změna klimatu může vést k tomu, že sucha budou mít stále větší dopad na lesy. Proto je důležité, aby se členské státy snažily přispívat k tomu, aby se sázely takové druhy stromů, které lépe suchu odolávají. Máme mnoho lesů, kde je málo odolných stromů. V Evropské eh, unii jsou členské státy, které ale neumožňují pěstování těchto stromů, protože tam nejsou původní druhy, jako původní druhy. Eh, změna klimatu eh, ale vede k tomu, že života schopné budou možná jenom některé druhy stromů, které budou schopny odolávat suchu. A myslím, že by se vyplatilo eh, z tohoto směru ještě jednou přeskoumat evropské programy. V Maďarsku, ku příkladu, máme velké oblasti, kde se spontánně, eh, vlastně, eh, kde spontánně lesy vznikají v rámci ekologických programů, které financuje Evropská eh, unie eh, se zase tyto plochy odlesňují do deseti let zase zahájíme ten spontánní proces eh, znovu osazování, olesňování těchto ploch. A ten proces vždycky trvá 5 až 10 let. A během tohoto postupu vlastně ty stromy zase se eh, vykácely. V řadě oblastí, které patří pod program Natura 2000, se brzdí spontánní vysazování lesů. Eh, právě v těchto oblastech jsou, eh, nejsou lesy tak cené, A bylo by dobré i v těchto oblastech umožnit eh, zalesňování. Vyšší produkce dřeva a větší počet stromů vyšší eh, vede k, eh, k lepšímu zásobování surovinami pro EU a je důležité na toto poukázat. Mimo to existuje v Evropské unii řada vzdálených oblastí nebo marginalizovaných oblastí, ku příkladu v blízkosti dálnic, kde by se také vyplatilo e, pěstovat stromy. Není asi možné e, tyto plochy zalesnit, ale kdybychom skutečně osázeli stromy všude kolem dálnic, myslím, že by to bylo velice, byl pr- velice produktivní postup. Děkuji, nyní Martin Mošling. Já e, souhlasím s tím, co řekl zpravodaj a je důležité, abychom v tomto dokumentu opravdu definovali les. E, myslel jsem vždycky, že les je to, kde rostou stromy. A my tady na to máme vědeckou definici, že když ta plocha je z 10% pokryta stromy, že se tomu říká les. E, to je taková typická koncepce, jak pracujeme v Evropě. Já myslím, že my v Evropě potřebujeme opravdu Eh, vážnou společnou politiku, která se bude věnovat ochraně lesů. Výkon ekosystému lesů vlastně není nikde respektován. Eh, les je eh, v mnoha regionech něčím, co je upozadováno. A už se tady o tom hodně hovořilo, že lesy plní řadu různých funkcí, co se týče ochrany klimatu a i výkonu ekosystému a v tomto výboru už jsme vypracovávali e, i zprávu o dopadech lesních požárů e, a e, těm musíme zabránit, to je nezbytné. Potřebujeme také řadu podnětů, abychom zapojili do té společné koncepce využívání lesů a definovali ji. Na mezinárodní úrovni existují určité normy, systémy certifikační, které by mohly představovat dobrým, dobrý základ pro hospodárné využívání lesa, protože právě eh, využíváním eh, obnovitelných eh, zdrojů dochází k podpoře výroby dřeva, které je možné výhodně využít jako obnovitelný energetický zdroj a musíme zabránit tomu, aby tato oblast nebyla ale přehnaně využívána. Evropská unie by tady měla zavést standardy a v řadě regionů, a to už tady také padlo, eh, tam mají lesy, kde vlastně eh, rostou stromy, které tam nejsou jako původní druhy. Eh, ty lesy tam byly osázeny čistě z ekonomických důvodů, takže i ekologizace vlastně z hlediska lesnictví by se měla propagovat. Evropská unie má, myslím, dobrou lesnickou politiku v porovnání s jinými zeměmi. My opravdu silně podporujeme to, aby eh, v nejrůznějších regionech byly lesy zachovány, eh, respektujeme jejich úlohu a eh, Evropská unie se chr- snaží chránit své lesy, protože Eh, my musíme vidět především tu ochranou funkci lesa, nejenom jeho ekonomickou funkci. A budeme také důvěry hodnější, když se budeme zabývat ochranou lesa. Děkuji. Martine, Luis Capula Santos, prosím, Luise. Děkuji, pane předsedo. Mnoho z toho, co jsem plánoval říci, už zde bylo řečeno. Každopádně Základní informace, kterou jsem chtěl předat našemu zpravodaji, tak bych chtěl říci, aby se snažil zohlednit eh, různé obavy z této zprávy do zprávy, které budou vytvořeny v rámci společné zemědělské politiky. Já zde nechci znovu zahajovat tuto diskusi. Víme, že evropský les je velmi různorodý. Ale to už je zohledněno ve druhém pilíři SZP, kde existují programy pro rozvoj venkova a ty jsou velmi důležité pro lesy. Musíme i nadále podporovat tuto složku s velkou s velkou mírou subsidiarity, protože to je specifický problém. V případě mé země, jak řekla moje portugalská kolegyně, tam existuje velký problém spojený s lesními požáry. Ty vznikají na základě um, lidských, um, lidských příčin, ale i přírodních příčin. Já jsem v letošním roce viděl poprvé něco, o čem jsem si myslel, že to není možné. Během určitého časového období jsem viděl celou řadu bouřek, aniž by pršelo. Byly tam jenom blesky, jeden za druhým, a tyto blesky způsobovaly e, požáry. Kromě toho vlhkost vzduchu byla tehdy pouze 10 Kromě toho musíme pamatovat na to, že jsme postupně lesy ničili s tím, jak jsme stavěli lodě. Dále v 19. století jsme stavěli železnice, takže tradiční lesy již zmizely v lesích byly tradiční druhy nahrazeny eh, invazivními druhy, které eh, již v sobě nemají tolik pryskyřice, takže jsou zranitelné vůči lesu. Musíme mít zvláštní politiku, která by se zabývala požáry a předcházela jim. Činnosti tohoto druhu a činnosti, které jsou rozvrženy dlouhodobě, musí být podniknuty pouze sorou, která bude také zahrnuta do komunitárních politik. Obecně řečeno, to je jeden z hlavních důvodů, kvůli kterému si myslím, že bychom měli podpořit tyto prvky ještě více než do posud. Děkuji. Děkuji, Luizi, a e, skončíme s panem Aňo naší diskuzi. Pane předsedo, já většinou přijdu s nějakým e, jiným názorem a jakmile se tady e, začne mluvit o změně klimatu, Eh, minulé dvě zimy museli, eh, museli stromy unést více sněhu a eh, u nás třeba v srpnu bylo spousta deště. Jestli chcete, aby lesy byly odolnější, tak je to jednoduché pomocí GM technologií. A také je třeba říci, že možná to bylo špatně vytištěno, ale na pořadu jednání pro další zasedání je chybně vytištěno globální ochlazování. Děkuji. Děkuji, děkuji všem a dám slovo teď komisi a pan Šult má slovo. On přednese pár svých úvah a poté ještě pan zpravodaj Mikulesku. Pane Šulte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji. Vidím, že nejenom eh, zpravodajové, ale i další ctění poslanci si uvědomili, jak široké je to téma a že otázky eh, všech druhů tedy patří do této zelené knihy. My děkujeme za, všechny ta, za všechna ta stanoviska a za všechny ty otázky. Myslíme, že je to vyvážený dokument. Eh, komise na něm eh, spolupracovala s dalšími druhy služeb v komisi. Má tedy eh, aspekt nejenom ekologický, ale Eh, dotýká se i dalších funkcí lesa, které nepopíráme, to znamená ekonomická, sociální, kulturní funkce lesa. My jsme tedy vypracovali toto stanovisko vzhledem k tomu, že loňské sdělení komise o přizpůsobování se změně klimatu bylo už vyžádáno a my jsme eh, měli za to, že je potřeba se zaměřit i na les a z Bílé knihy také vyplynulo, eh, vyplynula potřeba aktualizace strategie lesnictví v tomto kontextu. Takže my jsme tady doposud vedli debaty v pracovních skupinách na radě, a to různé debaty. Eh, týkalo se to také eh, civilní ochrany. Máme závěry Eh, rady o prevenci lesnických požárů, máme závěry k zelené knize, měli jsme konferenci na vysoké úrovni na jaře ve Španělsku. Zahájili jsme veřejnou debatu ke konci července a teď máme asi 260 komentářů, které budeme muset analyzovat. Takže se nacházíme v takovém stavu, kdy rada si vyžádala informaci o té veřejné debatě do konce roku a, a tehdy tedy něco vypracujeme, protože, jak jsem řekl, těch eh, odpovědí a reakcí bylo mnoho. Mimo jiné se vyjadřovaly i eh, Národní asociace včelařů, a my jsme vzali v úvahu jeden každý příspěvek. Také jsme zjistili, že eh, parlament zadal interní studii, eh, zelenou knihu, zaznamenali jsme to, ale ještě čekáme na zprávu, kterou nyní připravujete a ujišťujeme vás, že vám budeme k dispozici, kdykoliv budete potřebovat pomoci. Možná by mohlo Eh, dojít hned eh, v počátku k debatě mezi spravodajem a námi. A myslím tedy, že ta koncepce nebo ta otázka byla dobře pojatá a já blahopřeji eh, parlamentu k této zelené knize a těšíme se na vaše stanovisko. Děkuji. Dobře, děkuji panu Šultovi a také i všem, kteří si vzali slovo a ještě dám slovo panu Nikuleskomu, aby eh, se vyjádřil závěrem. Děkuji. Já. Děkuji všem kolegům za jejich názor. Ujišťuji vás, že vezmu v úvahu všechny vaše návrhy při přípravě zprávy. Děkuji i komisi za to, co jste řekl eh, teď v závěru té debaty. A chci jenom poukázat na jeden aspekt a říci jednu poznámku. Panuje veliké znepokojení, eh, co se týče stavu lesů na celém světě. Je to globální problém, ale tím se naše zpráva zabývat nebude. Na tom trvám. My bychom se měli zaměřovat pouze na lesy v Evropské unii. Všichni jsme četli, jak vypadá situace v lesnictví ve světě, jaké má problémy lesnictví v, v různých místech, eh, regionech světa. Ale to by bylo téma jiné zprávy, ne ovšem této zprávy. Takže, jak jsem řekl, vezmu v úvahu všechna vaše stanoviska a Prosím, abyste také přispěli pomocí pozměňovacích návrhů a doufám, že budou relevantní a že se je podaří zapracovat. Děkuji. Dobře, děkuji pane Nikolesku, děkuji všem a nyní přejdeme k 15. bodu našeho programu, což je výměna názoru o situaci v odvětví pěstování květin. A hned eh, bych chtěl přivítat pana Giuseppeho Politiho, který je předseda Mezinárodní organizace CIA a viceprezident eh, Evropské organizace COPA, a který nám řekne, jak je to se stavem tohoto sektoru a bude hovořit za organizaci CIA. Ne často, kolegové, my zde na výboru hovoříme o tomto sektoru, který přesto je významnou součástí evropského zemědělství. Vlastně Evropská unie je největším producentem, světovým producentem eh, květin a dekorativních rostlin na světě, a eh, i, eh, ale tato produkce tedy klesá a konkurence třetích zemí se zvyšuje a v podstatě mm, i tento sektor je postižen krizí, která panuje v jiných sektorech, jako v potravinářství a podobně. Proto jsme se domnívali, že tuto tematiku bychom mohli prodebatovat na výboru. Nejprve Nejprve dám slovo panu předsedovi Politimu a děkuji i zástupcům komise, kteří také dostanou slovo v diskuzi a budou moci zareagovat na dotazy. Děkuji, pane předsedo Polity, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo De Castro a mm, Děkuji tedy výboru za tuto možnost eh, zde se zúčastnit vaší diskuze a eh, chtěl bych i zde tedy vás pozdravit jménem naší konfederace italské a mm, i my tedy zastupujeme další, paní Maria Angela Catania, to je eh, pěstitelka, která má eh, na starosti eh, pěstování květin v mé organizaci, takže i ona vás zdraví. My jsme mm, již mm, měli možnost uspořádat v Sanremu Mezinárodní fórum na toto tému, kde, téma, kde jsme se s točenými subjekty zabývali touto problematikou a těmi různými náměty, které dnes vám stručně představím. V Evropě my eh, eh, fakturujeme tedy miliardy eur, takže to je sektor, který nelze podceňovat, pokud jde o objem, finanční objem fakturace. A i v Itálii máme 37 tisíc firm, eh, které se tomu věnují. A tento sektor vždycky byl otevřen trhu, tržním silám. A tak, jak i připomněl pan předseda De Castro, my jsme neměli žádné ekonomické pomoci do dotace, ani jsme neměli zvláštní organizaci, společnou organizaci trhu, jak je to pro jiné komodity. A mm, existuje tedy zde e, e, takový předsudek, že tento sektor je dost bohatý a že nepotřebuje žádná specifická opatření a e, i když samozřejmě v minulosti měl méně problémů než jiné sektory ale eh, nyní také trpí globální krizí, snižuje se poptávka a také i má určité specifické hm, potíže, které eh, eh, znamenají, že i my jsme postiženi těmi negativními dopady krize. Týká se to všech pěstitelů v Evropě, tento problém. To není čistě italský problém. Ne, to se týká e, všech tedy pěstitelů. E, pro ně to znamenalo i snížení plochy e, o 27% například v Itálii a znamená to i velké redukce snižování všech ploch v Evropě, kde se pěstují květiny, což znamená dovozy ze třetích zemí, které neustále rostou na druhé straně. Nyní 74% květin, které se prodávají v Evropě, jsou ze třetích zemí. A dnes, k dnešnímu datu, evropští producenti eh, eh, mm, mm, jsou eh, ve špatné situaci, pokud jde o konkurenceschopnost. Třeba u růží, tak tam došlo ke snížení o 55% pro evropské, evropské pěstitele a došlo tedy k drastickému snížení i ceny za jednu květinu, což mm, i v podstatě je způsobeno tím, že v Africe a v Jižní Americe mají lepší klimatické podmínky na pěstování těchto květin a e, znamená to i že my máme velice tvrdé ekologické předpisy, které musíme e, respektovat, což vede k tomu, že evropské firmy často e, delokalizují do těch třetích zemí. Evropští producenti tedy eh, musí řešit vysoké náklady na eh, výrobu a i vysoké energetické náklady a navíc ještě mají tvrdé ekologické hygienické normy. A my neříkáme, že bychom měli nějak spochybňovat ehm, naše eh, politiky určené pomoci rozvojovým zemím. To ne. 94% Eh, eh, květin dovážených je z těchto zemí, ale my bychom, eh, pardon, 74% je z těchto zemí, ale my bychom měli se na to podívat z pohledu toho, zdali z jejich strany nehrozí nekalá, nekalá soutěž, nekalé podmínky, zdali tam neaplikují. A protože to je to, co nahrává těmto delokalizacím do těchto zemí a to skutečně něco, co podkopává náš rozvoj. Tam se hodně mm, investuje potom do intenzivních eh, způsobů produkce, a což eh, spotřebovává například hodně eh, vody, která je tam velice cená, takže to způsobuje další problémy. Podle naší konfederace, kterou zde zastupuji, a i podle organizace COPA. To si myslíme, že musíme řešit tím, že budeme mít e, komplex různých nástrojů, které oživí tento sektor. Jenom chci připomenout některé z nich. Je třeba zrevidovat komunitární politiky, které dnes e, e, usnadňují pomoc těm podnikům, které jsou Eh, vystaveny těmto problémům a jde o to, aby tyto podniky zůstaly tady, aby investovaly skutečně v Evropské unii a aby mohly čelit eh, eh, té konkurenci jiných producentů. Dále je, to, je třeba regulovat dovozy květin a to ve světle toho, že se snižuje příjem a tržby evropských producentů za poslední léta a proto je třeba i stanovit tu možnost použít takové, takové výjimečné opatření, takové tzv. pojistky. Dále je třeba i harmonizovat otázku používání pesticidů se třetími zeměmi, aby používali stejné normy a mm, abychom se i vyhnuli dovozu eh, dovozu eh, těch květin, které byly ošetřovány škodlivými látkami. To je zájmu i ochrany zdraví spotřebitelů a je to i eh, v zájmu toho, abychom zabránili šíření parazitů v Evropě a podobných chorob. Proto komunitární předpisy by měly stanovit i sanitární povinnosti, a, e, e, takže aby to zboží, které se dováží do EU, aby podlehalo stejným normám, aby zde byl princip reciprocity e, při uvádění na trh těchto produktů, tak jak je to třeba u potravin. A dále tento sektor by měl být součástí i společné zemědělské politiky po roce 2013. Máme za to, že dnes eh, je třeba začít používat eh, tento sektor jako jeden z dalších, jako jeden ze sektorů eh, zemědělství. A mm, potom i bychom měli zvážit i možnost třeba různých úlev, třeba při používání paliv, tedy slevy na cenách. A potom je třeba i podporovat inovace a rozvoj, výzkum v tomto sektoru, tak, aby tento sektor eh, pěstování květin a okrasných eh, rostlin, aby mohl se lépe zapojit do těch komunitárních programů eh, vědy a výzkumu a úspor energií. A e, já bych chtěl mm, poděkovat vám za pozornost a závěrem bych řekl, že ano, mm, mm, moje e, organizace a vůbec evropští pěstitelé e, by měli mít takové podmínky, aby mohli skutečně produkovat květiny. To je to, co chtějí. To je všechno, co chtějí, protože květiny to není pouze spotřební zboží, ale to je symbol krásy naší přírody. Je to něco, co e, v nás zbuzobuje dobré pocity a je to ku blahu všech. Děkuji, pane předsedo Polity. Já si myslím, že skutečně tato diskuse je velice relevantní, protože Eh, tento eh, sektor květin, ten určitě je eh, ekonomicky velice významný a pracuje v něm hodně podniků v Evropě. Určitě ty problémy, o kterých jste hovořil, to jsou velice konkrétní problémy, které řeší naše podniky a které Eh, eh, mm, které osvětlují, že dochází ke snižování investic v tomto sektoru. Pan Jerugan z DG a paní, ne, pan Tarabela nejprve, než dostane slovo paní Jerugan z DG Agri. Pan Tarabela, děkuji pane předsedo. Já s velkou pozorností jsem si vyslechl pana Polítyho a musím říci, že to, co on řekl, skutečně eh, to eh, mm, jde ruku v ruce s tím, co si myslíme i my. Třeba když se podíváme na cenu eh, růží, která je tak nízká, ano, protože to je kvůli tomu, že na jiných kontinentech, jako on zmínil Jižní Ameriku nebo Afriku, tak tam se mm, pěstují, nebo můžeme to nazvat konkrétně Kolumbie a Kenia. Všechno, co večer vám v restauraci prodávají ti po, po, prodavači růží, tak většinou to je z Keni a z Kolumbie. A on zdůraznil to, že lze si položit otázku, jak je to s těmi ekologickými normami produkce a jak je to s těmi sociálními normami. Já před pár lety jsem byl v kontaktu s kolumbijskými odboráři z tohoto sektoru pěstování květin a oni mm, byli velice kritičtí Oni eh, velice kritizovali skandální výrobní eh, podmínky. Nemluvě eh, tedy pouze o těch ekologických podmínkách, ale především, že lidé tam pracují s pesticidy, bosí, bez, mask, bez masek ochranných, bez ochranných prostředků a dýchají ty toxické látky. A vlastně my zde eh, v parlamentu teď eh, zkoumáme, analyzujeme mm, smlouvu volného obchodu s různými státy, včetně Kolumbie, takže tam bych se měli právě zabývat podobnou problematikou. Zde bych rád, aby komise nám na to odpověděla. Existuje zde nějaké způsoby kontrol eh, těchto norem produkce v těchto zemích, jak to tam vypadá, a to především na, z iniciativy Německa. Německo přišlo s takovým labelem označování, které by mělo mělo reflektovat to, že ta produkce probíhá e, při dodržování správných ekonomických, ekologických, sociálních standardů. Takže lze e, zde dochází k masivním dovozům do Evropy, hm, dovozům e, květin z těchto zemí, tak já se ptám, zda zde existují nějaké kontroly, jak se tam respektují takovéto normy, k jakému došlo vývoji. A jak řekl i pan Polity, teď ty hm, aspoň to, co mě řekli, jaké tam probíhají pracovní podmínky, no tak to je jasná nekalá soutěž. A máme my nějaké nástroje, abychom vymítili takovéto jevy. E, e, samozřejmě vy zde máme tu možnost mezinárodního obchodu, ale jak tedy vyvíjet tlak na tyto země, aby zlepšili své normy a samozřejmě e, je třeba tak i vlastně bojovat proti tomu, aby evropské podniky delokalizovaly do těchto zemí a já bych čekal především zde na toto odpověď ze strany komise. Děkuji. Děkuji, Marku, a dám hned slovo komisi, která potom odpoví. Máme zde zástupkyni, zástupce DG Sanko, pana Senatu a určitě odpoví. Elizabeth Jegle chce slovo a prosím, Elizabeth. Děkuji, pane předsedo kolega eh, Tarabela už eh, řekl mnohé z toho, co řekl. Já jej opravdu podporuji. Je dobré, když máme i přes rozdíly ve frakcích podobné názory, ale eh, já bych ráda ještě zareagovala na kolegu, který předtím měl tu prezentaci. Podle mě toto odvětví je důležité a já jsem z Německa, to mohu potvrdit. My máme velký eh, podnik, kde se eh, pěstují eh, květiny. Já jsem jej v létě navštívila a slyšela jsem, jaké tam mají potíže. Je vysoká cena pracovní síly, co všechno stojí prostředky na ochranu rostlin a pak ještě tedy otázku ke všem těm, které položil Mark. Do jaké míry máme harmonizaci v Evropské unii? jak daleko jsme dospěli v té harmonizaci, jaké eh, oblasti je třeba ještě harmonizovat, abychom tomu odvětví pomohli. A já jsem se dosti slyšela, že odvětví květin vždy eh, dokázalo obstát na volném trhu, ale teď vzhledem k té současné situaci možná je třeba uvažovat o nějaké podpoře ze strany SZP od eh, Evropské unie. To je třeba zvážit diferencovaně. Možná eh, bych stála o informaci, v jaké formě se o takovém eh, podpoře uvažuje. Měli bychom o tom přemýšlet v rámci SZP, co by bylo užitečné pro celé toto odvětví v Evropě. Čím jim pomůžeme, čím bychom jim naopak nepomohli.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 Pane předsedo, já eh, souhlasím s analýzou té situace. Je to pravda, že v Evropské unii panuje krize 7% všech těch, kteří se zabývají květinami eh, v Nizozemsku, museli, eh, museli skončit. My máme velké odvětví květin. Nevím, jestli mohu souhlasit se všemi těmi navrženými řešeními. Italské organizace Eh, navrhli některá řešení, ale nevím, jestli všude se ta řešení osvědčí. Ku příkladu eh, přenos produkce mimo Evropskou unii. Totež lze říci o přenosu produkce v rámci Evropské unie. Máme jednotný trh, ale strukturální eh, fondy se v minulosti využívaly k podpoře transferu produkce. Takže vlastně to, co vlastně sledujeme a zkoumáme v mezinárodním kontextu, je třeba také zkoumat v evropském kontextu. Máme tedy na jedné straně říci, že to odvětví chceme podpořit a na druhou stranu ale využívat ehm, strukturálních fondů, kterými dosáhneme pravého opaku? Na to by měla komise odpovědět. A co se týče nacházení řešení tohoto problému, je třeba říci, že krize se dotkla celé Evropské unie a jediné řešení musí pocházet ze síly samotného odvětví. My můžeme pomoci s marketingem a propagací, můžeme také eh, propagovat opatření k úspoře energií, ku příkladu máme skleníky, které jsou CO2 neutrální, anebo Eh, skleníky, které eh, vlastně pomáhají spolu vytápět eh, obytné čtvrti a další možná trasa by byla, nebo cesta je cesta inovací. Je důležité, abychom my v Evropském parlamentu se maximálně snažili o zachování rozmanitosti druhů v tomto odvětví. Tady je obrovský potenciál, ale když umožníme, aby se všechno potenciál, pot, patentovalo, tak vlastně zabráníme eh, pěstitelům, aby se snažili dále ty druhy a odrůdy zdokonalovat a zušlechtěvat. Eh, ve Štrasburku se bude debatovat o této části usnesení. Ráda bych požádala kolegy, abychom využili výjimku pro šlechtitele a zajistili tak, že specifické problémy, které mají eh, šlechtitelé v tom v tomto odvětví se řešily. Souhlasím s kolegy, že musíme nastolit rovné podmínky eh, při, eh, při dovozu a domácí produkce. Měli bychom také zavést jednotné evropské logo, ale také se dívat na iniciativy tohoto odvětví eh, samotného. A konečně poslední moje poznámka. Každý ví, že eh, květiny jsou eh, spotřebním produktem. Musíme zabránit tomu, abychom tady zavedli nějaký nový systém paralelního zemědělství, které, který bude nazírán jako uh, zneuživatel protekcionismu. Uh, Eh, někteří kolegové volají po odstranění eh, opatření, kterými eh, podporujeme rozvojové země. Je pravda, že dovážíme květiny z nejchudších zemí Afriky a teď bychom měli v, ty, v tomto dovozu přestat. Myslím, že by bylo velice špatné, kdybychom právě my měli být tím faktorem, který eh, přispěje k uzavření hranic a ehm, zamezení dovozu květin eh, od eh, hladovějících Afričanů. Takže Myslím, že bychom měli mít moderní opatření, které musí vycházet z dynamické povahy tohoto odvětví takové. Děkuji, Martin. Ano, květiny jsou produkty, Eh, díky nimž se cítíme dobře, ale ne vždycky se cítí dobře také ti pěstitelé. Tomu rozumím, ale podporuji Marka Tarabelu v tom, co řekl eh, o normách, standardech, eh, ale některé ty standardy nejsou udržitelné nebo dodržitelné. Eh, ve eh, pěstování květin. Nejde o zavedení nových nebo uzavření hranic vůči, důvo, vůči dovozu, ale musíme mít na paměti standardy ochrany práce a, eh, ochran, a ochrany životního prostředí. Víme, jaké problémy jsou spojeny s pěstováním květin v Keni a v Jižní Americe, za jakých podmínkách se tam, podmínek se tam květiny pěstují a je třeba říci, že je to podobné i v jiné zemědělské, i v jiných oblastech zemědělské politiky, že to, co dovezeme do Evropy, musí odpovídat našim standardům. A to vždycky prosazujeme i v rámci bilaterálních jednání. A to musíme také vyžadovat. To také prospěje těm, kteří se u nás zabývají, zabývají pěstováním květin. U nás je to také důležitý Eh, důležitý, eh, důležité odvětví v Keni je, eh, jsou květiny druhým nejsilnějším oborem vývozu, ale i u nás musí být dobré podmínky. To nemá nic co dělat s nějakým protekcionismem, ale se zavedením slušných norem, které musíme zachovávat. a chránit se eh, proto eh, deštníkem eh, SZP. O tom musíme ještě debatovat, jak se to provede, ale jak jsem řekl, souhlasím s vámi v tom, že jde o důležité odvětví pro řadu malých podniků, které chceme i v budoucnu dále podporovat. Děkuji, Martine Michel Danten. Děkuji, pane předsedo. Sektor květin, to je sektor, který mm, vytvářel hodně pracovních míst, kde e, i ty kvalifikační nároky se vyvinuly v čase a je to sektor, který také hodně závisí na spotřebě energie, je energeticky náročný. A v podstatě to jsou ty dva hlavní důvody pro delokalizace pěstitelů v Evropě směrem do zemí, kde ty sociální podmínky jsou méně nákladné a kde i ty klimatické eh, podmínky jsou takové, že tam se nemusí tolik eh, spotřebovávat energii. Ale je pravda, že také delokalizují na jiné kontinenty. A když my v parlamentu zde ho, e, hovoříme o, o, o, o kodaňských opatřeních, o kodaňském samitu, o změnách klimatu, když hovoříme o té uhlíkové daně na hranicích, tak určitě tento sektor květin bude sektorem, který bude profitovat z toho systému systému. Mm, Pěstitelé v Evropě eh, také i trpělo, trpěli nedostatečnou organizací této profese. Pokud jde o obchod, obchod, zde máme hodně malých podniků, které mezi sebou si korkurovaly, namísto toho, aby se spíše spojili v takovou organizaci, aby eh, se snažili harmonizovat a aby společně bojovali proti těm eh, masivním levným dovozům ze třetích zemí. Pokud eh, my chceme pomoci této profesi, tak určitě bychom měli také je pospůsobovat k tomu, aby se lépe zorganizovali na evropském trhu. Děkuji, děkuji Michele. A poslední řečník Gladferder, prosím. Köszönöm. Amikor az izlandi vulkán kitört, és itt ragadtam Brüsszel. Během sopečné krize, když jsem se nemohl dostat domů, tak jsem viděl zprávu na televizi BBC, která pojednávala o tom, eh, za jakých těžkých podmínek eh, pracují pěstitelé květin v Africe, kteří nedostanou své květiny do Evropy. Všechny ty květiny, které se z Afriky dostanou do Evropy, se po Evropě eh, převážejí v chladicích vozech. Můžeme si představit, jak obrovská uhlíková stopa tedy tímto postupem vzniká. Mimo to i květiny vypěstované v Evropě se převážejí na velké vzdálenosti. Podle mého názoru je to eh, eticky velice pochybné, když vlastně eh, využíváme energie za takovými cíly. Já nejsem žádný fanatik eh, při sledování uhlíkové stopy, ale tady bych udělal výjimku a podpořil bych to, aby kom se podívali, eh, jak, jako, jakou uhlíkovou stopu eh, způsobují květiny. No, ještě Josebové, já se omlouvám za spoždění. Nejprve bych chtěl zde přivítat našeho kolegu z Itálie, který zastupuje italské pěstitele a jsem rád, že je mezi námi a mm, e, opravdu přátelského zdravím. K této otázce Eh, mm, produkce květin. Já myslím, tady je problémů několik. První problém to je otázka eh, těch nových firm, eh, pardon, těch látek, vstupních látek. Problém je na vstupu. Hodně chemikálí se používá a tento sektor i způsobuje hodně znečištění, kontaminace a to se týká i těch, kteří tam pracují. Dále na jihovýchodě Francie to je region, který je úplně tedy vlastně e, obětován této produkci. Když jedete třeba na pobřeží e, a do e, departementu VAR, tak tam ty sektory jsou úplně zrujnované již. Eh, skleníky, všude jsou skleníky a tisíce hektarů, které jsou v ruinách a eh, kde se již nepěstuje. A já myslím, že my bychom měli hm, pomoci těmto pěstitelům, aby eh, dostávali nějakou, nějaký důstojný příjem a ne, aby museli čelit nekalé konkurenci. Třeba ta Kenia. Já jsem tam viděl tedy, jak, eh, jaký je tam stav těch eh, skleníků v Kolumbii. Také ta situace je velice dramatická, především eh, pokud jde o používání pesticidů, které způsobují vysokou míru i nemocnosti. Ano, je to otázka té uhlíkové daně a stejně jako platí u ostatní třeba živočišné výroby. Ano, je třeba respektovat pravidla a já říkám, že u těch řezaných květin Evropská unie musí respektovat eh, takové specifikace, které budou zajišťovat, eh, že nebudeme Eh, zde mít tu nekalou soutěž eh, z těch zemí, kde dochází k eh, vykořišťování a zaměstnanců a kde se vůbec nerespektují sanitární a hygienické normy pracovníků. Děkuji, Josebové, a tím jsme uzavřeli a ještě dám slovo komisi. Nyní pan, panu Perjuruganovi a potom panu Jenatasovi, případně ještě zde Děsanko. Prosím, komise. Děkuji, pane předsedo, paní Jerugan. Já bych chtěla poděkovat za tu možnost eh, zde eh, vám vysvětlit, jak je to s našimi politikami v DG Agri které jsou určené tomuto sektoru. Eh, takže my na DG Agri, my také máme na starosti eh, tento trh eh, s květinami a my neustále i jsme v kontaktu s tímto sektorem, máme konzultační skupinu, která se setkává jednou za rok a podává si informace o vývoji v tomto sektoru a diskutuje o, o aktuálních problémech. Tento sektor v roce 2007 se stal Eh, součástí eh, společné organizace trhu a jak jsme již slyšeli, ale eh, nejsou mu určeny zvláštní opatření. Nicméně tento sektor květin může čerpat z fondů na mm, mm, podporu, kde se poskytují 50% příspěvky ze společenství. A samozřejmě tak, aby eh, se zvýhodňovala evropská produkce, protože eh, se především staráme o jakost, o sanitární aspekty, o výrobní podmínky, o dodržování prostředí. Kromě těchto fondů, eh, které existují v rámci těch promočních programů na propagaci, tak my také máme i druhý pilíř společné zemědělské politiky, které, mm, který má také své programy. Jsou to programy určené na rozvoj venkova. A pokud jde o Mm, vývoj na tomto sektoru, který neustále monitorujeme, jak bylo řečeno, ta situace je teď velice obtížná Eh, a to jsme zjistili, že je těžká v roce 2009, protože my jsme po dlouhou dobu byli svědky nárůstu evropské produkce od roku 2000 do roku 2009, téměř o 20%, ale tento růst najednou se zpomalil v roce 2009 s tím, že eh, to se zarazilo na 2,5%. Eh, Paralelně s s tím růstem také eh, a eh, s tím poklesem, tak jsme také zjistili, že během těch devíti let došlo ke snížení eh, plochy o 7% s výjimkou Nizozemska. Jak již bylo také řečeno, dovoz naopak narostl, konstantně rostl v posledních letech a s to s výjimkou minulého roku. V minulém roce jsme zaregistrovali pokles o 6,5%. A e, tak, jak rostl dovoz, tak také došlo k neustálému nárůstu vývozu. Chci připomenout, že Evropská unie je čistým vývozcem e, v tomto sektoru. S výjimkou e, řezaných květin, kde jsme čistými dovozci. A zde tedy jsme, mm, v tomto jsme provedli analýzu. A jak jsem již řekla, neexistují specifická opatření, e, mm, kromě těch e, programů v rámci rozvoje venkova a těch e, programů podpor. Takže to je stávající právní rámec. Eh, eh, io ringrazio la eh, signora Jerugan. Sicuramente il quadro... Ano, takže Eh, paní Jerugan, mm, mm, ano, děkuji. My jsme také i čekali odpovědi na ty otázky, protože ta situace je velice obtížná, aspoň tak, jak jsme slyšeli. A eh, vzhledem k tomu, že mm, zde existuje velká různorodost pravidel v EU a to téma reciprocity, to je něco, co eh, hodně lpí na srdci našemu výboru. Zde Mm, tedy je mm, velký problém, který způsobuje především ta nekalá soutěž mm, a ze strany třeba i těch podniků, které dostali pomoc v Evropě a poté se přestěhovali jinam a dělají problémy evropským producentům. Ještě dovolte, abych něco doplnil. Máme zde ještě ale dalšího zástupce komise, který také by chtěl slovo. Ano, ano, prosím, pan Genatas. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na tu vaši otázku. Eh, eh, a hm, to je ten problém nekalé soutěže, o tom hovořil i José Bové. I eh, bych rád zareagoval na tu otázku tady prvního řečníka, který se zmínil o kontrolách, které se realizují na dovozu těch finálních výrobků, které se sem dováží. Chtěl bych upřesnit, že v rámci našich bilaterálních vztahů, které máme se třetími zeměmi, se kterými máme eh, eh, určitou tedy lepší výměnu, obchodní výměnu a eh, takže zde Především eh, bych chtěl eh, se zaměřit na to používání pesticidů, tak vás ujišťuji, že vždycky, když jednáme s nimi bilaterálně, tak nejprve jim vysvětlujeme, jaká je naše komunitární legislativa, eh, co se týče používání pesticidů a bez ohledu tady na ty pesticidů a jaké kontroly provádíme, abychom omezili ty škodlivé účinky těchto látek. Rovněž také i vždy Ehm, eh, zdůrazňujeme další věc a to je otázka duševního vlastnictví, práv duševního vlastnictví. Vysvětlujeme také naši právní úpravu, tedy jak mm, ty různé eh, tedy odrůdy či kultivary eh, rostlin, mm, květin tedy a okrasných rostlin, jak jsou chráněny v EU, ve společenství díky e, našeho e, systému e, ochrany těchto odrůd, které vyplývají z umluvy IPOV z roku 1991. A my mm, s těmi státy, se kterými jednáme, tak vždycky mají velký zájem a chtějí přistoupit k této úmluvě. A my jim pomáháme v tomto smyslu pane předsedo, také dovolte, abych se podíval na problém té nekalé soutěže. Zde my máme problém s informacemi. Mm, tedy mm, jak je dostat k těm našim vlastním pěstitelům, protože často to jsou malé podniky, malí pěstitele. A než tedy začnou vyvážet, tak by měli být dobře informováni o ochraně výrobního materiálu, který i vyváží, tak aby potom eh, mohli mm, kontrolovat a, e, abychom mohli chránit tedy je před, tou, eh, před tím množením v těch druhých zemích a aby tito eh, naši pěstiteli, měli právo, hm, vlastnické právo tedy k těm svým kultivarům, které hm, by nakonec mohly být třeba padělávány v jiných zemích, pokud tedy hm, ty odrudy nejsou řádně chráněny. Takže to jsou dvě oblasti, na které bych chtěl vás upozornit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji i zástupci komise. A nevím, zdali některý kolega ještě chce slovo. Určitě je to i ten problém, který stále ještě zůstane nám na stole, takže my s koordinátory budeme na tom pracovat. I chci poděkovat panu předsedovi Politimu a eh, eh, organizacím CIA a COPA. A pokud někdo jiný nechce slovo, tak eh, můžeme vlastně uzavřít schůzi. Další body na programu nejsou. Jenom bych vám chtěl připomenout, že v pondělí 11.10. v 15 hodin, to je datum naší příští schůze. Děkuji všem, tím končím schůzi.